Okay.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 response. Dále zainteresované strany zaznamenávají, že jejich eh, zátěž ehm, klesá. Eh, poslední události, které si ještě dobře pamatujeme, ehm, eh, vnesly další kritickou dimenzi ehm, do uvědomení, jak důležité je vycházet ze spolehlivých, nezávislých a dostatečně věcných oficiálních statistik. To jsou známé výzvy, které nelze podceňovat. Vážení členové, jaká je odpověď na všechny tyto problémy? Odpověď se nazývá euro. Evropské řešení statistika, eh, statistiky otevírá eh, dveře přísnému režimu zajišťování kvality a eh, efektivity tím, že snižujeme paralelismus a zvyšujeme spolupráci. To volá po vytvoření skutečného evropského statistického systému. To je evropská odpověď. V posledních letech se i mm, ty zásadní reformy ubíraly tímto směrem. Například v roce 2009 takzvaný statistický zákon, to je nařízení 223 z roku 2009 Váš velmi aktivní přístup byl eh, zásadní eh, pro eh, dosažení standardu nezávislosti, profesionality a pružnosti, které musí být základem pro postupy v rámci statistických systémů. Za krátký čas se statistický zákon projevil jako výrazný krok vpřed. Ve stejném roce se vynořily určité eh, nedostatky ve výkaznictví eh, některých členských států eh, naše zpráva z ledna 2010 odhalila, respektive poukázala na rozmanitost a rozsah problémů, které vězí v řeckém systému statistického výkaznictví a zjišťujeme, že tyto nedostatky jednoho státu eh, eh, narušují vlastně celkový dopad nebo eh, celkový celkové vyznění evropských eh, statistik mm, o ekonomické mm, výkonnosti. My eh, navrhujeme určité, eh, určitá řešení k odstranění těchto problémů. Eurostat společně s členskými státy zahájil mm, zásadní spolupráci s řeckým statistickým úřadem na posílení institucionálních reform a na ve snaze um, opět um, zjednat určitou nápravu. A v tomto jsme také pokročili navzdory eh, velkým problémům v dubnu 23. dubna jsme eh, vydali eh, zprávu, která eh, ukazuje mm, určité zásadní fakta o řecké ekonomice. A to je velký úspěch. My hodláme nadále pokračovat v tomto úkolu. Také jsme vyvodili určité závěry z dosavadních zkušeností E, zejména se snažíme e, časně odhalovat a monitorovat e, určité nedostatky v rozpočtových datech. Nedávno jsme také vylepšili auditní kapacity díky podpoře Evropského parlamentu. Využijeme je s maximální možnou péčí, tak abychom zabránili opakování těchto epizod také eh, se eh, chceme zaměřit eh, na rozšíření výkaznictví o e, ekonomické výkonnosti zemí. To e, také požaduje Evropský parlament. Budeme také identifikovat prostředky, jak standardizovat e, účetní standardy v takzvané standardní nebo účetní standardy IPSAS. Současně modernizujeme způsoby naší práce tím, že implementujeme evropský systém statistik. V roce 2009 komise schválila sdělení, tak zvanou výrobní metodu evropské statistiky, vize pro příští desetiletí, která otevřela eh, cestu k velmi ambicioznímu programu eh, zdokonalování statistických metod eh, v našem systému. Toto představuje pozoruhodnou systémovou změnu. Je to situace obapolného úspěchu win-win a zajistí konkrétní pomoc všem těm, kteří eh, ji potřebují. Není to snadný úkol, znamená to vlastně eh, přepracovat eh, tu stávající architekturu, čítající asi 300 nařízení a to nám umožní snížit eh, zdvojování, eh, lépe využívat synergie a prohloubit flexibilitu. Čelíme mm, řadě blokačních faktorů, například míra eh, uvědomění eh, v rámci členských států, anebo hluboce zakořeněná neochota sdílet eh, data a diskutovat eh, o nich, zejména o důvěrných datech na evropské úrovni, anebo neochota členských států, mnoha členských států k mm, flexibilnímu přístupu a využívání také nástrojů sekundární legislativy, tak jak je to zakotveno v Lisabonské smlouvě, zejména využití tzv. přenesených aktů, eh, které jsou upraveny v článku 290. Společně s NSI pracujeme na, inte, na intenzivní eh, revizi priorit a na katalogu oficiálních statistik. Naším cílem eh, je také uvolnit nedostatek zdrojů, které budou v souladu s rychle se vyvíjejícími požadavky uživatelů. Vážení členové, ekonomická a měnová unie bude dobře fungovat pouze, když bude spoléhat na vysoce kvalitní oficiální statistice. to zásadní projekt pro Eurostat, takzvaný Šimst. Je to velmi ambiciozní návrh nahradit Intrastat mnohem e, štíhlejším systémem pro obchod. Bude to e, velký přínos pro redukci e, zátěže pracovní zátěže. A nakonec Eurostat a ESS budou nadále pracovat eh, pro budoucnost evropské statistiky, například eh, v rámci follow-upu. 2007. A za eh, iniciativu 2007 uděláme všechno pro to, abychom měli takové ekonomické statistiky, které budou také integrovat eh, další aspekty, jako je například eh, životní prostředí a podobně. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, evropská statistika prošla mimořádně hlubokou eh, reformou. Nic jiného nám ostatně nezbývalo. Já teď tvrdím, že vytvoření celoevropského statistického systému je správnou žádnou odpovědí na všechny ty úkoly, které jsou před námi. Naše eh, reformy eh, zajišťují proaktivní eh, strategii, která posílí další integraci jak při výrobě, tak při rozšiřování evropských statistik. Eurostat i nadále bude v tomto úsilí pokračovat. Já, si jsem, toho, já jsem si vědom a toho, že nejsme v tom samotní a jsem velice eh, tomu rád. Eh, vaše pomoc nám byla eh, obrovskou vzpruhou a doufám, že tomu tak bude i v budoucnosti v, našich, v naší snaze převést naše úsilí v realitu pro blaho našich občanů. Status quo není alternativou před námi jsou skutečně těžké úkoly, ale já si myslím, že se jedná o boj eh, za dobrou evropskou integraci. Já ještě jednou opakuji, chceme se s vámi podílet na informacích, které nám umožní lépe pochopit to, jakým způsobem Evropský statistický systém přispívá k dobrému řízení a dobré zprávě a vůbec k vytváření politik Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, Valtře. Myslím, že tento výbor je eh, vaším eh, přítelem a přítelem Eurostatu v tom smyslu, že jsme se skutečně snažili poskytnout vám větší pravomoce a bylo to hm, dlouhé hledání ze strany našeho výboru. Ještě než jsem nastoupila do této funkce předsedkyně a jsem si jistá, že budeme eh, moci řadu věcí eh, splnit a již jsme splnili v rámci Sixpacku a podobně. Nyní bych si dovolila zahájit diskusi. Kdo z pánů by se chtěl ujmout slova jako první? Možná, že naši koordinátoři by se chtěli ujmout slova. Sven nebo Kej, hlásíte se o slovo? Možná bychom měli postupovat eh, po pořadí, jak se lidé hlásí. Takže Edvarde. Děkuji. Za prvé, vítejte, pane eh, Ráda Machre. Pokud jde o statistiku obecně, domnívám se, že velmi málo věcí je důležitějších než deficit a zadlužení. Konec konců to byla právě statistika, která byla u kořené problému té země, o které jsme právě mluvili. E, domnívám se ovšem, že i jiné země tak či onak přispěly k méně přesným informacím, eh, zejména účetního eh, rázu, což se stále ještě dnes děje. Eh, souhlasíte s tím, že pokud nezískáme harmonizovaný systém účetních standardů, jak je tomu v některých společnostech, samozřejmě máme ESA, od roku 2010, ale v této chvíli ještě stále existují země, které mají systém cash flow, jiné mají systém accrual, akruální systém a to vše musí být jaksi převedeno do jednotného systému. Je to ovšem zavádějící Řekl bych, že to je takzvaně kreativní účetnictví, nepřesné účetnictví. Um, jste s tím spokojen? Se současným stavem věcí? <clears throat> Well, I, I think, um, for the... Myslím si, že teď eh, moje odpověď byla asi taková. Pochopitelně, že musíme kompenzovat neexistenci toho akruálního účetního systému ve všech členských státech tím, že se pokusíme eh, mít eh, určité odhady, ty nejlepší možné odhady, které nám umožní přechod právě od toho systému na bázi hotovosti na eh, úroveň, na, na ten akulární systém. Eh, je potřeba se na to dívat také z hlediska jak makroekonomického, tak mikroekonomického a potom bude možné ty rozdíly nějakým způsobem překonat. Myslím si ale, že by bylo lepší, kdyby tyto rozdíly eh, byly řešeny už na úrovni mikroekonomické, tak abychom se mohli spolehnout na srovnatelné akruální systémy, které by existovaly ve všech členských státech. Pochopitelně, že existuje celá řada námitek proti zavedení těchto akruálních, tohoto akruálního systému. Za prvé jsou to technické, odborné otázky, existuje určitá skepse týkající se nákladů spojených eh, s tímto akruálním systémem a vlastně jeho návratností, jestli to, v tom smyslu, jestli to bude skutečně mít dopad na zlepšení eh, našich rozhodovacích schopností. Jinými slovy, já si myslím, že je potřeba, abychom se soustředili eh, na eh, výsledky těch různých studií, které probíhají. Výsledky budeme mít k dispozici koncem letošního roku a potom budeme moci vypracovat jakýsi akční plán o tom, jakým způsobem eh, budeme moci zavádět eh, a podpořit ty akurální systémy ve všech státech, ale v žádném případě to nebude úkol snadný, protože já znám, eh, jaké obavy jsou s tím spojené. Celá řada lidí klade si klade otázku, jestli to bude vůbec výhodné. A dokonce i někteří poslanci, eh, ne na půdě Evropského parlamentu, ale ve vnitrostátních parlamentech, jsou proti tomuto návrhu. Já vím, že velice často váhají s tím, jestli mají vůbec spustit takovou změnu eh, směrem tedy k vytvoření akruálního systému, protože to znamená úplně jiný uh, typ eh, transparentnosti eh, a s tou potom pochopitelně by se museli naučit zacházet. Eh, pochopitelně vždy je problém, když hovoříme o transparentnosti. Dále Wolf. Okay, sorry. Děkuji mnohokrát, Sharon. Děkuji panu Rádermacherovi za to, že s námi dnes je ochoten vést dialog. Vaše zpráva byla celkově relativně pozitivní a doufám, že to nebude trvat ještě dalších 60 let, tedy eh, jako od roku 52 až do června tohoto roku, než my všichni tady budeme mít to evropské řešení pro statistiky a budeme moci říct, je to hotovo. Eh, jedna věc je jasná a to, že v minulosti jsme e, naspírali celou řadu špatných zkušeností. To je třeba vždy mít před očima. Já jsem v parlamentu od roku 2004 i v roce 2005 jsme požadovali, aby Eurostat hrál silnější úlohu. Každý věděl, že s Řeckem něco nesedí, že tam to prostě není v pořádku. Nikdo to ale nedokázal přesně specifikovat specifikovat a tehdy se dokonce má země Německo vyslovilo proti tomu dát Eurostatu více kompetencí. A ještě e, taková poznámka k tomu, co řekl kolega. Já jsem když od roku 2000 do roku 2004 jako první eh, v jedné komoře zavedl právě toto téma eh, na vzory odboru a dobře vím, že se to zemím a zprávám zemí nelíbilo. Samozřejmě tam dochází musí předsunutí těch nákladů, ale ono jde ještě o něco jiného. Když eh, země jako Německo bude používat tuto metodu, tak pak Eh, nebude mít eh, dluhy, jaké má, ale bude mít vlastně dluhy ve výši dvou milionů vůči důchodovým pojišťovnám a to nechtějí a proto se brání tomuto systému. Moje otázka je tato. Navzdory všem pokrokům, které jste učinili, chci se zeptat, jste si opravdu jistí, že srovnáváme jablka s jablky a ne s hruškami, když srovnáváme statistiky jednotlivých členských zemí? Já eh, konstatuji, abyste to v podstatě již potvrdil, že v rámci jedné země, jako je například Německo, je statistika eh, Spolkové agentury pro práci jiná než eh, statistika odborného úřadu ve Wiesbadenu a týká se to ty stejné věci, takže já bych se nedivil, kdyby statistiky různých zemí se nacházely v přesně podobné situaci. A dobře víme, když se podíváme například na statistiky o exportu z Německa do Francie, že to nesedí s údaji, které má zase Francie ohledně importů z Německa. A takhle bych mohl uvádět ještě celou řadu dalších příkladů. A proto se ptám, Zda opravdu skutečně jste již tak daleko, že jste schopni říci, že eh, z toho hm, dokážete vyčistit tyto nesrovnalosti. Statistika přece není žádný samoučelný prostředek. Je to základem pro rozhodování. A statistika by měla být i jakýmsi varoným světlem, a než máme na ní na mysli eh, ekonomickou zprávu v Evropě, v eurozóně, tak přesně v eh, ohledně této věci by bylo důležité, aby se statistiky, které vy produkujete, byly jakýmsi varovým světlem, Eh, jakousi kontrolkou, která se rozžehne v případě eh, problému. Já si tedy nejsem jist, zda již to tak funguje, zase členské státy k něčemu takovému zavázali, členské státy tedy chtěli, pak stavili a růstu, pak se zavázali k fiskálnímu paktu, ale za to budou dodržovat, to je úplně jiná otázka. Spíše ne. Takže proto já jsem tady tady nadnesl tyto otázky a rád bych si vyslechl vaši odpověď. Okay, so... Dobrá, tak začněme srovnatelnosti finančních eh, údajů. To samozřejmě dosáhlo úrovně srovnatelnosti, která je jedinečná, řekl bych. Pokud jde o maastrichtská kritéria, dluhu a deficitu. Máme srovnatelnost mezi zeměmi, eh, která není srovnatelná s našimi údaji ve srovnání s americkými, kanadskými, australskými, teda eh, z údají eh, G20. My jsme investovali ovšem do jedinečného systému zabezpečování kvality, který zaručuje, aby všichni hráči v té statistické komunitě dodržovali stejné, stejná pravidla a e, postupovali podle stejných pravidel, ale bylo by e, e, nemyslitelné zavést stejná pravidla pro všechny, všech 350 statistik. Když například jde o akvakulturu, tak určitě budete souhlasit s tím, že Ehm, budeme moci žít s určitým, ehm, s určitou odchylkou, když jde například o ústřice, ústřice, které se eh, spočítávají ve Francii nebo ve Španělsku nebo vykazují, ehm, tak z hlediska statistického musíme přistupovat ke kvalitě také z účelového hlediska. Za jakým účelem potřebujeme ty údaje a e, jaká míra e, tole, tolerance je přípustná, protože musíme pracovat také s určitými e, náklady, více náklady a tak dále. Proto potřebujeme diskusi s vámi, abychom našli co nejlepší cestu a pro rozhodnutí o tom, eh, jaký systém eh, je nejvhodnější pro eh, všech těch 300 statistik nebo statistických systémů. Vy jste se zmínil také o důchodech. Tady vám mohu potvrdit, že návrh komise, alespoň pokud jde o Standardy eh, OSN eh, vychází z toho kalkulovat takzvaný skrytý dluh, eh, teda důchody, pro všechny členské státy a činit to povinným. V této chvíli máme co dočinění se třemi členskými státy, které toto chtějí zablokovat v rámci stávající debaty o EZA 2010 a ty tři členské státy jsou bohužel, co do okolností, i ty tři největší členské státy. Oni rozpoznali to riziko, ale spolu s vámi a s předsednictvím, myslím a doufám, dokážeme přesvědčit i tyto tři státy, aby táhli za stejný provaz, tak abychom do roku 2014 byli schopni kalkulovat dluh, včetně toho obrovského bloku důchodů pokud eh, jde o eh, takzvané eh, závazky, respektive také nepředvídané pohledávky. On the 23rd of April, um, we... Speciální nástroje a tak dále. Tam chceme dát příležitost, um, abychom s nepostupovali podle, pouze podle maastrichtských kritérií, ale také podle dodatečných informací, které nám i vám umožní přizpůsobit kalkulaci eh, speciálním požadavkům a chceme postupovat tímto směrem mnohem eh, ambiciozněji než dosud, tak abyste eh, měli k dispozici ty informace, které potřebujete. Nic by nemělo zůstat skryto. With apples. Je třeba skutečně srovnávat jablka s jablky. Dovolte, abych se vrátil k těm dvěma příkladům, které se uvedl. E, to, e, to první se týká trhu práce, trhu, e, to znamená míry nezaměstnanosti. Jestliže srovnáte tu statistiku s realitou, tak skutečně byste asi dospěli k různým číslům. A to je ta špatná zpráva, ale na druhé straně máme i dobrou zprávu a sice, že existuje jedna statistika, která je standardizovaná, která je celoevropská a jsou to v podstatě jediné údaje, které jsou srovnatelné. Eh, a já jako hlavní statistik skutečně mohu eh, v tomto případě srovnávat eh, čísla německá, francouzská, z Malty, z Kypru a tak dále. Co se týče těch vnitřních toků, Máte naprostou pravdu, v současné době máme určité rozdíly, takzvané zrcadlové rozdíly, e, protože e, dovoz do jednoho státu neodpovídá e, vývozu v tom druhém státě. A tady máme teda skutečně dvojí metr, to způsobuje obrovské problémy a představuje 50 veškeré zátěže pro naše pracovníky. Už léta Eh, děláme celou řadu činností, jejich cílem je zbavit se tohoto, této zátěže, zatím se nám to nedaří. Máme novou iniciativu, které říkáme SINSTAV, neboli statistika jednotného trhu, kde eh, nám jde o to, že bychom chtěli eh, vytvořit jakýsi datový Schengen nebo jakýsi datový Schengen, kde údaje, které eh, by eh, byly vytvářeny v rámci legislativy evropské, by mohly eh, být přenášeny z jedné země do druhé. Čili tady potom by se odstranila ta otázka toho dvojího metru. Ale některé státy nejsou tomu nakloněny, protože mají pocit, že by vlastně přišlo svou suverenitu a museli by přitom velice důvěřovat všem svým sousedům. Eh, eh, myslím si, že je potřeba vytvořit skutečný evropský statistický systém. Co se týče toho, do jaké míry eh, můžeme se domnívat, že máme zajištěnou důvěru a důvěryhodnost, Tady jde o to, že velice často členské státy eh, nedodržují to, k čemu se zavázaly a v takovém případě skutečně proti ním zahájíme určitá eh, řízení. To je naše povinnost. Děkuji. Myslím si, že eh, teď už chápu, proč se tak strašně těšíte na ten trialog o ISA 2010. Mohu vás ujistit, že máte velice této věci odanou zpravodajku, což náhodou jsem já Udo. Děkuji mnohokrát i z mé strany. Děkuji za to, že jste dnes mezi nás zavítal, pane Rádemachere. Tento výbor, abyste na to poukázal a poukázala na to také paní předsedkyně, práva Eugelskartu bránili již v době, kdy ještě nesbyla jaksi v ústředí ve středu evropských zájmů. Samozřejmě nyní je, je to důležité hlediska fiskálně politických údajů, to je také správné, k tomu bylo i řečeno mnohé. A my víme, že úkoly bude jich čím dál tím více a rovněž bude narůstat i politický význam. A já bych tady rád nanesl takový příspěvek otázce, o které jste se zmínil, kterou jste nadnesl. Vy jste řekl, že politika nám musí říci, co je pro ně důležité. Já si myslím, že pokud eurozóna chce znovu nalézt svou rovnováhu, pokud chceme nalézt hospodářsky politickou cestu z krize, tak v tom případě potřebujeme více statistických údajů, ale nejen těch, které se týkají fiskálně politických údajů. I další údaje potřebujeme. Někteří zde v parlamentu jsou toho názoru, že to, co bychom měli nazvat policy liberty, by se mělo tedy silněji měřit ty určité politiky, které národní státy používají EU 2020 je eh, jakýmsi byrokraticky technickým synonymem pro eh, tento pojem. Ale jak je například dobrý boj proti nezaměnosti mládeže? Jsou tam opatření, která můžeme srovnávat mezi sebou. Jak eh, dobře či špatně si vedou členské státy v této oblasti? Co se týče úspěchu v oblasti vzdělávání, ty lze měřit. Lze to měřit například ohledně kvality vzdělávání. Dobře, je důležité vědět, jak dobrá je zdravotní politika politika, jak dobrá je prevence, jak, jak vše toto tedy konkrétně vypadá a veškeré tyto oblasti jsou důležité a bude je třeba v budoucnosti měřit přesněji. A já si myslím, že bychom možná v této oblasti měli mít i sankce, že bychom se měli nějak prokousat k tomu, aby tyto věci pro nás byly stejně důležité jako jiné. Je statistika připravená na to, že by provést jakési posílení politiky EU 2020 a co potřebuje statistika z politické strany pro to, aby mohla zaručit kvalitu a důvěryhodnost svých údajů? Okay. Um, so my answer would... Moje odpověď je tato postupné rozšiřování systému zabezpečování kvality, který jsme eh, instalovali pro fiskální údaje. Jak jsem vysvětlil, fiskální údaje, to znamená Maastricht, eh, dluh a eh, deficit, to znamená to jádro. Tady platí již poměrně přísný režim jednotlivých kroků zajišťování kvality. Důležitý pro nás, eh, mm, důležité pro nás jsou také makronomické ukazatele scoreboard. Ehm, tento scoreboard zahrnuje řadu ukazatelů, které eh, budou z hlediska zajišťování kvality asi náročnější, protože sběr těchto údajů eh, se nevztahuje pouze na veřejný sektor, ale také na soukromý sektor, soukromé domácnosti a tak dále. Bude tudíž pro nás obtížnější zajistit kvalitu se stejnou mírou ambicioznosti, ale hodláme vytvořit um, přiměřený systém uh, zajišťování kvality pro ukazatele scoreboardu, včetně Eh, um, ukazatelů pro statistiku. Eh, to znamená, že budeme mít statistické nařízení nebo nařízení o statistiky a potom nařízení také 479, což je určitá struktura řízení, která má zajistit eh, kvalitu. A také z hlediska ukazatelů scoreboardu chceme navrhnout další opatření v další, další fázi. A třetí fáze bude Eh, spočívat v tom, jakmile budou ukazatele 2010 stabilizovány, a budou již v provozu, pak jsem si jist, že eh, v rámci politické debaty budeme nabádáni k tomu, abychom vytvořili eh, jakousi, jakýsi firewall, abychom teda tyto údaje učinili zcela vodotěsnými, zcela a bezpečnými a spolehlivými. E, zatím existuje určitá mezera z hlediska zpětné vazby. E, deficit e, a Maastricht to nebylo příliš zajímavé přes, před existencí Maastrichtské smlouvy. Teprve Prováděním Maastrichtské smlouvy, to znamená teprve využíváním statistiky k e, rozhodování, se stávají ukazatele zajímavými pro celou řadu um, rozhodnutí. Myslím, že tedy to jde ruku v ruce. Nechci tady hovořit především o zdrojích, ale souvisí to také se zdroji. Otázka zdrojů Eh, samozřejmě není zcela absolutní, ale eh, přivádí mě to zpět k tomu evropskému řešení. Toho času eh, ty evropské systémy fungují vedle sebe a znamená to, že my vlastně vynalézáme kolo 27krát v každém ženském státě samostatně. A to je samozřejmě zbytečné. Jde o to, jak dosáhnout systémové změny, abychom dosáhli, respektive uvolnili zdroje pro další možné systémové kroky a řešení. Svene? Děkuji vám mnohokrát, pane Ráde Machade, za vaši návštěvu zde na našem výboru. Mě jde o to, abych poukázal na několik bodů z naší zprávy. E, to jedna věc, to se tady již zmiňovalo, to byly ty údaje pro strategii 2020. E, ty jsou samozřejmě rozhodující a na vaší webové stránce se to velice pěkně zdůrazňuje. Ale Bohužel je tomu tak, že například ekologické údaje a ta řada údajů končí v roce 2009, takže potom není možné říci, co bylo v roce 2010. Tedy e, Některé indikátory končí v roce 2009, některé v roce 2010, některé v roce 2011 a to je pro nás politicko-lidská obtížné, protože na koncem května dostaneme doporučení v rámci evropského semestru. Takže ještě to není tak propracované, jak bychom to potřebovali. A proto bych rád věděl, jakým způsobem chcete přispět či dospět k více aktuálním údajům v této oblasti. A druhá věc, vy jste to jste zmiňoval, contingent liabilities, to je vedle důchodů e, také problematická oblast a jejich více. A zde bych rád věděl, s jakým způsobem chcete naplnit životem požadavky ze Sixpacku. Tam jak chcete opravdu to realizovat co možná nejlépe, protože pokud státní zadlužení a deficity se dostanou pouze do paralelních eh, zúčtovacích eh, systémů a nedostanou se do dluhů, tak samozřejmě to není správné řešení. A další věc v naší zprávě je jasně vyjádřeno, že si přejeme větší eh, přívětivost vůči uživateli, například tak, abychom lepším způsobem mohli vytvářet různé diagramy, které potom budeme moci používat při naší práci dále, abychom měli celkové údaje kompletnější, aby to bylo aktualizováno měsíčně. Já vím, že vy se snažíte, já jsem nadšeným uživatelem vašich údajů, ale myslím si, že i zde je možné ještě pokročit vpřed. Takže se vás ptám, jakým způsobem se chcete chopit požadavků, které má parlament ve své zprávě. Ta první otázka je asi ta nejobtížnější ptáte se na to, jak můžeme eh, zlepšit eh, aktuálnost těch eh, sociálních a dalších údajů, které má k dispozici. Vzhledem k tomu, že zdroje těchto údajů jsou úplně odlišné od těch ekonomických a finančních údajů. Pochopitelně, že se snažíme o tuto věc, tak jak to vidíte z HDP, snažíme se být co nejaktuálnější. Snažíme e, e, také e, spolupracovat s dalšími službami komise. Možná, že tady nejde jenom o to, co dělá Eurostat, ale možná, že je to jakési první kolo toho, jak bychom mohli například spolupracovat také s, s JIC. Možná, že se soudním dvorem. Uh, je potřeba také si uvědomit, že je třeba mít model, který bude skutečně eh, relevantní pro statistiku. Otázka je, jak daleko v této věci můžeme jít tím, eh, že Eh, vytvoříme jakýsi model, který bude vycházet z jakýchsi pozorovacích statistik nebo pozorovaných statistik. Myslím si, že můžeme zlepšit mnoho, když se podíváme například na to, jak to bylo například eh, s indexem spotřebním, jak to bylo s cenovými statistikami a tak dále. Tento index je v současné době skutečně aktuální a v současné době máme připravený eh, rychlejší proces pro jak čtvrtletní, tak celoroční výpočet předpisy a já jsem přesvědčen, že i v v oblasti sociálních údajů můžeme dosáhnout zlepšení. Eh, neho, nemluvím eh, v této souvislosti o pracovních síle, protože ta už je poměrně eh, aktuální, ale není tomu tak u, v jiných oblastech. Co se týče údajů, Eh, o životním prostředí. Tady se zlepšily údaje v oblasti energetické. že se podíváte na ty údaje z roku 2000, které byly publikovány v letošním roce, tak eh, jsou daleko rychleji zpracovávány tyto údaje, ale bohužel eh, stále ještě zde máme určité problémy. I zde já si beru k srdci to, co jste řekl, mohu vám slíbit, že uděláme všechno pro to, aby eh, se zlepšila úroveň aktuálnost eh, většiny eh, údajů a možná, že ve spolupráci s JRC se nám podaří zlepšit i tyto ukazatele. Eh, co se týče SIXPECu a těch hypotetických nebo potenciálních závazků, tady si myslím, že je potřeba k tomu přidat další eh, informace, to je zaprvé ten agregovaný eh, dluh, dále potom jsou to ty garance vydávané vlády, dále potom jsou to povinnosti v oblasti důchodové, a dále potom jsou to ty implicitní eh, eh, povinnosti, které vycházejí z PPC. A v těchto čtyřech kategoriích máme takový plán, který by vám eh, poskytl ten plný sortiment informací, tak abyste měli k dispozici jakýsi koš těchto informací, které by vám pomohly vytvořit si komplexní obrázek o finanční situaci ve členských státech. Přesto však dovolte, abych ještě jednou eh, zúraznil, že ten mastrický dluh je kořenem toho všeho. A eh, z právního hlediska pochopitelně my musíme podle zákona tyto věci publikovat. Eh, zakladatelé eura se rozhodli definovat vlastně dluh na základě takzvaného hrubého konceptu. E, jinými slovy, díváme se vždy na tu stranu pohledávek, ale v současné době je potřeba se dívat jak na aktiva, tak na ta pasiva, což e, pochopitelně není vůbec jednoduché. Integrace těchto dvou věcí je poměrně složitá, hlavně jestliže máte pouze jednostrané ukazatele. Jinými slovy, interpretovat tento takzvaný hrubý dluh znamená e, potřebu integrace obou těchto stran rozvahy. A to je přesně to, co bychom chtěli dělat eh, daleko intenzivněji než dosud. Co se týče toho, do jaké míry je to vstřícné k uživatelům, pokud vím, tak zítra nebo pozítří dojde k dalšímu setkání ehm, s některými z vás a mohu říci, že my jsme velice potěšeni tím, že se věnujeme této otázce, eh, spolupracujeme s celou řadou uživatelů ehm, Eh, v podstatě máme k tomu eh, informace o spokojenosti uživatelů. Informace o tom dostáváme pravidelně každý rok. Mohu konstatovat, že ta míra spokojenosti je poměrně eh, slušná, ale jsem přesvědčen, že nám můžete dát ještě další informace o tom, jak bychom mohli věci dále zlepšit. Sofie je další, kdo požádal o slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Mám jen velice stručnou otázku, protože eh, vlastně v těch svých odpovědích a také v té své prezentaci jste poměrně kladně eh, hodnotil všechno to, na čem jsme se shodli, eh, hovořil jste o těch různých pravidlech. V těch odpovědích jste byl trošičku opatrnější, když jste hovořil o realizaci těchto věcí a já, mě to připomíná prezentaci pana Okohoma, který tady byl na tomto výboru eh, loni eh, v podzim, na podzim, který byl eh, poměrně pesimistický, poměrně negativně hovořil o stupně realizace a to se týkalo hlavně toho kodexu chování. Jestliže tedy máme společnou měnu, tak jak bychom měli chápat ty národní tu národní citlivost, ty národní modely, národní rozhodování, protože to je všechno v pořádku, pokud tedy každý je zodpovědný jenom za své vlastní věci, ale my teď máme přece společnou měnu, čili to, co dělá jedna země, tak jak jsme si toho všimli během posledních několika let, má přímý dopad na e, ostatní země, čili Jestliže tyto dvě věci spojíte, to znamená to, že máme na jedné straně stále ještě celou řadu zemí, které nerealizují to, co bylo schváleno, to znamená jejich statistiky Eh, nejsou, dejme tomu, dostatečně spolehlivé a nedodržují určité standardy. A fakticky toto může mít dopad i na ty země druhé. Já jsem byl optimistický ve své prezentaci, byl jsem také zdvořilý ale také jsem použil slovo blokující faktor. V současné době existují tyto faktory, které blokují situaci a to, to se týká hlavně také eh, realizace toho celoevropského statistického systému. Doufám, že jsem eh, vůči vám byl dostatečně upřímný, když jsem hovořil o tom, co to jsou tyto faktory, které věci blokují. V této situaci eh, vlastně čelíme něčemu, co není vůbec unikátní pro statistiku tato metamorfóza od jakéhosi koordinačního vnitrostátního systému do něčeho, co by bylo celoevropské a přitom jak si bylo rozdělené podle jednotlivých států. Myslím si, že je to věc skutečně poměrně bolestná, ale úplně souhlasím s tím, že v současné době jsme na jisté křižovatce, kdy reálná rozhodnutí a implementovat to, o čem se hovoří v tom e, nařízení z roku 2010, kde se hovoří o evropské statistice a ne o koordinované statistice. Již jsem se zmínil také o té statistice jednotného trhu, což odpovídá tomu, co vy jste říkala. Jestliže si představíte, že HDP e, Nizozemska je v současné době vypočítáváno na základě vnějších e, obchodních statistik, které nejsou koherentní, a e, neodpoví tedy e, tomu, jak se vypočítává HDP na této bázi v jiných členských státech, potom by se mohlo klidně stát, že Nizozemsko by mohlo říct, my ale nedůvěřujeme těm dovozním údajům, my si to všechno chceme měřit sami a potom tedy toto měření se použije pro výpočet HDP. Vidíte, víte asi, co mám na mysli. Existuje potom určitá autonomie jednotlivých členských států eh, pro tyto výpočty, ale neexistuje zde žádná koherence, protože se používají různé zdroje dat. A my bychom skutečně eh, chtěli už se dostat ke konci tohoto intervalu tolerance. Další věc, která je velice důležitá, je demografie. V současné době tolerujeme rozdíly související eh, s množstvím obyvatel, eh, kteří eh, bydlí na určitém místě. Je to asi 10 ta tolerance, ale toto měření opět je různé v různých členských státech. My jsme zahájili diskusy a obrátíme se určitě i na vás určitým návrhem Jde nám totiž o to, aby ti obyvatele, kteří mají stálou adresu, budou eh, vypočítáváni na základě jedné definice, podobně jako to děláme s těmi ústřicemi. V této oblasti došlo k významným změnám. Eh, myslím si, že během příštího půl roku, během příštího roku nás čeká určitý lakmusový test, eh, kdy uvidíme, jestli je možné přejít na ten evropský statistický systém. Možná, že víte, že jednotlivé e, země v Německu, že Bundesrat v Německu již vyjádřil své stanovisko proti e, e, tomu nařízení 223 a jejich argument souvisí jaksi s tím, že toto je v rozporu se subsid, s principem subsidiarity. Jinými slovy, to je další úkol před námi. Omlouvám se, ale je to tak. Děkuji. Hans Pita má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pane generální řediteli, já také patřím k vašim eh, fanouškům, jak eh, víte, a ze zdravotních důvodů jsem bohužel v poslední době nebyl schopen sledovat eh, vaše úspěchy, tak jak bych to byl rád dělal. Přečetl jste si dnes již článek v časopise Spiegel o Itálii? To je totiž něco, kde člověka jímá hrůza. Eh, totiž eh, tam na základě eh, dotazů redaktorů na adresu státních úředníků Německa se uvádí, jak došlo k určitému, k určitému manipulování s údají o Itálii nechci samozřejmě doporučovat, abyste to nutně četl, protože to není hezké čtení. Jde ale o to, jaké e, závěry se z toho vyvozují. Jde o to, e, že skutečně určími určitými e, bilančními triky jsme přikrašlovali Itálii a její ekonomiku v 80. letech 20. století, navzdory tomu, že teda deficit narůstal a tak dále. také se tam uvádí, že Eurostat eh, schválil, respektive potvrdil, eh, že eh, Itálie eh, řádně a správně plní všechny úkoly. To znamená, došlo ze strany některých politiků, například německých politiků, ke zneužití Eurostatu, protože se operuje tím, že Eurostat vlastně schvaloval všechny ty údaje předkládané Itálii. Například je v tom článku i výpověď bývalého spolkového prezidenta Německa Horsta Köhlera. E, moje otázka je nyní, jak, e, e, do jaké míry se vyvinuly vaše pracovní metody od té doby aby eh, se zabránili tomu, eh, že eh, Itálii nebo jiným zemím takovéto triky již napříště neprojdou, protože z Itálie se zítra může stát Polsko například. My tady máme skutečně složitou evropskou konstrukci, a dochází k tomu, že z oportunistických politických důvodů se věci přikrašlují ehm, Stává se to eh, dnes, stávalo se to i v minulosti. A jak jste vy, co by úřad, připraven na to, abyste nebyli eh, politiky a politikou eh, zneužívání k takovýmto trikům, respektive k odůvodnění nebo ospravedlnění takovýchto triků. Tak samozřejmě já si ten článek ve špíglu přečtu, já jsem si to již stáhl na svůj iPad, ale zatím jsem ještě neměl čas si to prostudovat, ale určitě tak učiním. Samozřejmě, že se to týká doby ke konci 90. let minulého století, kdy situace a pozice Eurostatu a také um, zdroje Eurostatu byly zcela jiné než v současnosti. Mám za to, že to již není možné srovnávat. Abych eh, eh, vám to znároznil. V této chvíli respektive v té chvíli eh, neexistovala jediná jednotka, která by pracovala s finanční statistikou. Měli jsme pouze jednu sekci, velmi malou buňku o dvou, třech lidech, kteří měli na starosti statistiky HDP. A pak také jsme čelili inovativnosti ve smyslu vytváření určitých vlivů na finanční statistiku. E, takže pro mě ukazatel ke konci 90. E, let je to, že pouze 3 e, Eurostatu na tom pracovali. Nyní 50 eh, kapacit Eurostatu eh, pracuje pouze na finančních statistikách. Eh, my jsme zahájili dialog z dola nahoru s pěti členskými státy, kdy jsme se obrátili nejenom na jejich centrální statistické úřady, ale také jsme navštívili obce, regiony, včetně Německa a Rakouska ostatně. A mám za to, že nyní můžeme konstatovat, že máme určitý stále udržovaný inventář možností, který nám umožňuje posuzovat kvalitu statistik všech členských států a to spolehlivě. Jakmile bychom spatřili určitý signifikantní, určité signifikantní riziko kvality finančních údajů, tak bychom okamžitě zahájili takzvanou metodologickou návštěvu. To je terminus technicus, který užíváme k označení e, riskantní fáze e, ověřování. E, z hlediska fiskálních údajů nyní tedy žijeme na zcela jiné planetě, tak říkajíc, než tomu bylo v 90. letech. Co nám chybí z perspektivy Eurostatu? stále ještě, eh, se potýkáme s nedostatkem zdrojů a eh, Problémem je také role a vliv našich kolegů na úrovni národních států, pokud je o kontrolu a koordinaci E, dění na jejich národním e, státním území. To je ale součást návrhu, který jsme předložili e, v rámci pozměvacích návrhů do nařízení nebo k nařízení o statistice. Takže my navrhujeme posílit koordinační roli národních statistických úřadů a to je pro mě vlastně to chybějící pojítko, které jsme dosud postrádali. A Díky tomu se naši kolegové na národních úrovních eh, stanou eh, těmi rozhodujícími orgány, kteří budou mít eh, pravomoce, ale i zdroje kontrolovat a usměrňovat to, co mm, probíhá na národních úrovních. Děkuji. Liel? Euh, Děkuji, mám tři otázky. Ta první se týká Řecka. byl Eurostat, či věděl Eurostat, že tam existovaly problémy ohledně spolehlivosti údajů a to již před tím, než vypukla dluhová krize? Bylo to úřadu známo? To je má otázka. A dále chci ještě říct, říct něco k tomu, co řekl kolega o vstupu Itálie do eurozóny. Rád bych si tedy vyslechl vaši odpověď na to, na to se ptal kolega. A další věc ještě, eh, ta se týká ukazatelů, eh, podle kterých se řídí ehm, ekonomická zpráva. V současných diskuzích o fiskálním paktu se hovoří o strukturálním deficitu a já bych rád věděl, zda v rámci Eurostatu toto rovněž používáte. A pokud ano, na jakém základě provádíte výpočty k tomu deficitu. A rád bych se zeptal na vaše mínění k těm ukazatelům. Někteří odborníci říkají, že strukturální deficit závisí na průběžném deficitu a na konjunkturální politice. Mohli bychom si tedy položit otázku, zda tento ukazatel má nějaký smysl. Zda má nějaký smysl pro hospodářskou politiku. Jistě chápete, co jsem tím chtěl říct. A pak ještě jedna věc k tomu, kdo, co již kolegové podotkli. Týká se to programu Spojených států pro rozvoj. Tam existuje jeden ukazatel, ukazatel lidského rozvoje, pomocí kterého se měří kvalita růstu. A já bych se vás rád zeptal na to. Má Eurostat nějaký podobný ukazatel? či, zda nějak, či plánujete nějaký takový ukazatel? Vy jste hovořil o ekologických ukazatelech. Máte nějaký ukazatel lidského rozvoje? Děkuji. První otázka se týkala toho, jestli Eurostat si byl vědom té situace. Já bych se teď obrátil k naší zprávě za rok 2010. V této zprávě se říká, a podívejte se na tiskové zprávy během těch několika let a za všechny ty roky od roku 2005 Eurostat s jedinou výjimkou vždy vyjádřil určité námitky eh, vůči těm řeckým údajům. Jinými slovy, vždycky jsme přidali určitý otazník eh, eh, k těmto údajům, které jsme měli k dispozici. Jinými slovy, to potvrzuje, že my jsme určité pochyby měli. Jinými slovy, odpověď je ano, vědomi jsme si těchto problémů byli. Na druhé straně jsme byli trošičku jako e, žalobce, který vnímá e, signály jako ukazatele, ale e, není schopen něco dokázat. My jsme se obrátili eh, na své eh, řecké kolegy s řadou otázkou. Já osobně jsem jel eh, do Řecka na svou první misi a zeptal jsem se jich, kontrolovali se tohle, kontrolovali se tohle, kontrolovali se tohle a my jsme byli potom ujištěni, bylo to podepsáno ministrem, že všechno je v naprostém pořádku. Jinými slovy, pro nás bylo naprosto nemožné eh, dokázat, že tomu je jinak, než jak to vypadá. V roce 2010 potom ve své zprávě jsme řekli, že došlo skutečně k falšování, k úmyslnému falšování dat, eh, což byl velice silný jazyk. Um, ve srovnání s tím, co většinou říká komise. Jinými slovy, my jsme jasně poukázali na to, že ty údaje nejsou správné a tím vlastně jsme se dostali do situace, kdy jsme eh, řekli, my chceme, abyste otevřeli eh, své skříně a ukázali nám, co v nich je, ukázali nám ty všechny rozvaj a tak dále. A to byl v podstatě začátek toho procesu, kdy jsme přestali tedy mít ty námitky, protože ty eh, skříně nám skutečně byly otevřeny. Co se týče strukturálního deficitu, to není něco, co bychom používali ve statistice. My používáme jiný koncept a sice eh, koncept eh, schodku, tak jak je definován eh, v nařízení ISA. A je to tedy schodek, který se měří jednak čtvrtletně a jednak ročně. Pochopitelně ten čtvrtletní vývoj vám dává určitý, určitou představu o volatilitě a také o faktickém směru vývoje. Třetí otázka se týkala e, e, indexu lidského rozvoje, který je používán ve, spojených, e, ve spojenými národy. Ne, my tento index nepoužíváme, protože tento index se setkal s, s se s určitou kritikou, protože eh, pochopitelně HDI, tento index, eh, se skládá z celé řady dalších ukazatelů, které vycházejí z oficiálních statistik, ale my eh, ty my to ne, nevnímáme tak, že by oficiální statistiky by měly agregovat 20-25 různých ukazatelů z nejrůznějších oblastí s eh, možností to všechno eh, upravit na základě vážení a zjistit, získat tak celkový neboli kompozitní eh, ukazatel a to hodnocení, které se zatím skrývá, je v podstatě normativního charakteru. My místo toho děláme něco jiného a v této souvislosti bych vám chtěl doporučit, abyste se podívali na naši webovou stránku, kde máme zprávu o udržitelné vývoji a tam uvidíte všechny vlastně ty složky eh, tohoto ukazatele lidského vývoje, které jsou měřeny eh, na základě hodnot politických cílů. A eh, něco takového bychom chtěli použít také pro Evropu 22, kdy budeme používat ty ukazatele, budeme je měřit proti tedy těm hodnotám jednotlivých cílů. Ehm, potom ehm, budete moci použít eh, určité takové symboly, které používáme pro počasí, například sluníčko bude znamenat, že eh, skutečně všechno je, jak to má být, nebo takový ten malý blesk, kdy eh, upozorníme na to, že tady může být nějaký problém. Bude to velice přehledné, budete to mít možnost pochopit velice snadno, to znamená tam, kde věci se pohybují tím směrem, jak je to správné a tam, kde ne. Co se týče eh, procenta občanů, kteří se zúčastní politiky, od příštího roku budeme eh, vlastně také sledovat vnímané eh, well-being, to znamená pocit, eh, že se nám daří dobře, to znamená, že budeme eh, srovnávat příjmy a eh, životní podmínky v Evropě. Nepůjde pouze o fakta, jako je například zdraví, pracovní trh, vzdělání a tak dále, ale kromě toho se budeme soustředovat také na to, jak to vnímají občané jak vnímají například situaci ve zdravotnictví, v ekologii a tak dále. Čímž se přiblížíme k vytvoření určitého komplexního obrázku, kde nebudeme mít k dispozici pouze fakta, ale také to, jak jsou věci vnímány. A Antolin je poslední, kdo požádá o slovo. Eh, Děkuji mnohokrát, že jste přišel mezi nás. Chtěl bych položit dvě otázky. První je velice konkrétní. Jakým způsobem Můžeme zlepšit statistické dopady nařízení a úprav. V současné době je to tak, že malé a střední podniky nemusí, jsou osvobo- se diskutuje o tom, že budou osvobozeni od určitých povinností informovat. Nepovede to ke statistickému zkreslování údajů na evropské úrovni, či jste schopni takovéto údaje získávat jiným způsobem. Dále je důležité mít um, v reálném čase srovnatelné údaje. V rámci strategie Evropa EU 2020 musíme zohledňovat různé státy, ale, různé, ale rovněž i různé regiony. A proto se ptám, jakým způsobem můžeme získávat od Uraje o regionálním rozvoji v rámci strategie Evropa 2020. Um. Mohli, tak bych rád rozlišil ty vaše dvě otázky. Dopad, politický dopad a otázka jako taková. V oficiálních statistikách zatím ještě neměříme dopady politických opatření. To znamená přímé hodnocení dopadu. Tu či tam náhodou e, to zapadá do toho, co právě realizujeme v rámci našeho běžného programu. Takže tam uvidíte dopad některých ukazatelů. Ale nemáme pojítko, které by ukazovalo, tady je zátěž pro malé středně velké podniky vyplývající z politických opatření a nyní nadejde změna v legislativě a pak tam zaznamenáme určitou, určitou marži dopadu. To by vyžadovalo standardizovaný model, který je již k dispozici v některých členských zemích. V mém předchozím životě šéfa Německého statistického úřadu jsme takovéto standardní nákladové modely měli a Německo může takovéto údaje poskytovat díky tomu, ale zatím ještě to není součástí evropské e, oficiální statistiky. Pokud jde o regiony, ano, to je velmi důležitá věc, myslím, že v řadě ukazatelů nemá smysl srovnávat malou zemí, třeba Slovinsko, s Francií, zejména když jde o trh práce, sociální statistiku a tak dále. Je nutno to rozdělit podle regionu, což samozřejmě mm, zvyšuje eh, nákladnost statistik, protože můžete mít spolehlivý údaj um, o eh, regionu a to vyžaduje určitou velikost vzorku v tom regionu a to zvyšuje ty náklady. My ale mm, pilně pracujeme na tom, abychom zejména pro účely sociálních statistik a statistik o životním prostředí vytvořili takovéto regionální podrozdělení, které by se blížilo tomu, co potřebujete eh, měřit a abychom mohli tedy srovnávat regiony eh, větších zemí s regiony menšími zeměmi. Děkuji, Valtře. Eh, dobře eh, víte, jak jsem již předeslala, že parlament je na straně Eurostatu. A já si vzpomínám, když jste zastupoval Německo, tak jsme v rámci trialogu někdy i um, sváděli určité boje. Uh, my jsme potřebovali přesnější údaje o regionech a vzpomínám si, že v tom ohledu došlo několik nezhodě, ale Německo mělo určitý problém na spolkové úrovni v tomto ohledu. A samozřejmě parlament sdílí také určité obavy a pochybnosti Eurostatu vůči Řecku a to je důvod a byl důvod, proč se snažíme propůjčit Eurostatu čím dále, tím více kompetencí a pravomocí eh, cestou eh, trialogu například a nejenom eh, odpovědí na krizi, v níž se již ocitáme. My eh, bereme na vědomí, že eh, Eurostat produkuje celou řadu zpráv a to je dobře. Momentálně nemám žádnou otázku, chci pouze říci, že jsme na vaší straně, pokud jde o to zajistit, aby data byla přesná. Pokud členské státy chtějí eh, mít zvrchovanost nad svými daty a nad svým HDP, tak to znamená víceméně, že chtějí mít svrchovanost také nad rozhodováním o svých eh, eh, ratingzích nebo svém svrchovaném eh, ratingu a Ehm, tady je ale nutno eh, zajistit, abychom srovnávali to, co je srovnatelné. Děkujeme mnohokrát za vaši účast. Doufáme, že se opět zanedlouho uvidíme. Děkujeme za tuto zajímavou eh, výměnu názoru a také za eh, vaše velmi zajímavé ehm, názory a poznatky o daném tématu. Máme ještě bod různé, nikoli. Takže další schůze našeho výboru se koná 14. května tady v Bruselu a začíná poněkud uh, divnou dobu a sice od uh, půl páté do osmé. To je doba, kterou jsme eh, vyhradili na tupek s CIG a e, e, hypotéky. Takže 14. května od půl páté do 8 hodiny. Děkuji.